E, a to již po dobu 300 let, aby právě tito lidé měli možnost svobodně cestovat a nějakým způsobem tak exportovat e, myšlenky Evropy e, do Ukrajiny. Děkuji, pane Stojanovem. Paní Andrikieny je další.